Eh, jednání eh, o návrzích usnesení, eh, celkem deset. Prvním je případ Roxany Saberiové. Napřed dostanou slovo autoři tohoto návrhu, pan Keller, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Irán je nechvalně známý z hlediska nedodržování lidských práv. Teprve včera to bylo zaznamenáno v průběhu debaty o e, situaci lidských práv ve světě, ale dnes e, nám jde o případ novinářky Roxany Saberiové. Jejíž e, soud, eh, soudní proces se konal před třemi týdny a byla eh, odsouzena k osmiletému vězení za takzvanou špionáž. Skutečnost, že pana Sabe, paní Saberiova neměla přístup ke svému právníkovi již více než měsíc, nemá vůbec šanci na spravedlivý či transparentní soudní proces, proces protože e, soudní e, líčení se konalo e, neveřejně. A navíc již dva týdny drží hladovku, kterou sice ukončila, ale její zdraví je ve velmi vážném stavu a proto jsme zde, abychom vyzvali iránské úřady a také odsoudili rozsudek vyhlášený v dubnu, 18. dubna iránským revolučním soudem. A také žádáme, aby paní Saberiová byla okamžitě a bezpodmínečně propuštěna eh, z toho důvodu, že soud se konal neveřejně, bez vlastně právních náležitostí. A chci také zdůraznit, že Irán je nechválně proslulý pro své systematické a protiprávní eh, popravy, eh, které se vztahují i na mladistvé. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Kelame. A dalším řečníkem je rovněž jeden z autorů, pan Majer, minuta a půl. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. V těchto pěti letech jsme měli celou řadu debat k tématu Irán. Koncem 70. let jsme měli sympatii vůči iránské revoluci, ne proto, že bychom si připadali, že máme něco společného s těmi re- námoženskými vůdci, ale mysleli jsme si, že nová vláda bude zastupovat iránské občany. Tak tomu ovšem není. Bývalá vláda měla více podpory eh, iránského lidu. A když eh, potom byl v mm, předseda vlády vyhnán, tak se stala vláda velice protizápadní a obrátila se proti původním utlačovatelům. Nyní jsou u moci skupiny, které nechtějí pouze konflikt s Amerikou a Izraelem, ale jsou také velice konzervativní, netolerantní a antidemokratické. Poklačují své vlastní obyvatelstvo. Armáda je v rukou náboženských fanatiků a všichni lidé, kteří mají jiné mínění, jsou pronásledovány. Práva žen a menšin jsou pošlapávána. Opozice je zavírána do vězení. Opoziční postoje v Iránu vedou k tomu, že lidé jsou eh, odsouzeni ke ztrátě svobody. Všichni ostatní jsou rovněž eh, pro vládou. Vedoucí strana je nyní na seznamu nežádoucích stran. intervence ze zahraničí ovšem nejsou dobré, protože ty vedly v minulosti k tomu, že se současný režim dostal k moci. Iránci, kteří nemají rádi svou vládu, se ovšem staví za ní, protože chtějí bránit svou vlast. Pane Majere, vy jste eh, už přetáhl svůj čas. Pan Kasaka je dalším. Prosím, dodržujte eh, limit. Dvě minuty, pan Kasaka. Děkuji, pane předsedo. První máj je pro nás eh, západem svátkem. Ovšem v Iránu to byl den smutku právě v tomto roce, protože v tomto roce zde nebyla pouze brutální represe demonstrace iránských pracovníků, ale došlo také k popravě mladé ženy Delary Darabiové, která se dopustila trestného činu, když jí bylo 17 let, ale všechno poukazuje na to, že se tohoto činu vlastně vůbec nedopustila. Amnesty International eh, s ní ho, eh, ho v rámci jsou dohody s Amnesty International tato žena vyprávěla své matce ještě před popravou, jak si představuje svou budoucnost a měla pocit, že tímto způsobem eh, dojde k úspěchu této kampaně. V Iránu tedy eh, všude se setkáváme s náboženským fanatismem a jsou popravováni mladí lidé. V tomto týdnu se organizace za obranu lidských práv eh, manifestovala a potvrdila informaci, kterou poskytla Národní rana odporu v Iránu, a totiž, že ve věznici v Lakanu byl ukamenován muž kvůli cizoložství. E, dalším vězení byly oběšeny čtyři osoby a v vězení v Tajbě byly pověšeny bylo pověšeno 8 osob v květnu. Američanka Roxana Saberiová je držena ve vězení a to i navzdory diplomatickému, diplomatického tlaku mnohých třetích zemí. Nyní je jasná, že fundamentalistická vláda v Iránu se zabývá pouze svou vlastní mocí. Režim v Teheránu ohrožuje pokoj a bezpečí v celém světě. A tento režim potlačuje, utiskuje své vlastní občany již několik desítek let. To je hlavním problémem na Blízkém východě. Nyní je to naposledy, kdy mám v parlamentu proslov a proto doufám, že ti, kteří budou v budoucím funkčním období v parlamentu, se nevzdají našeho boje proti náboženskému fanatismu. Děkuji panu Karzakovi. Já jsem vám věnovala ještě několik vteřin. Je to tady nyní pan Macakis. Paní předsedající, nebudu opakovat to, co už tady zaznělo ohledně bezohledného iránského teokratického režimu. Souhlasím s těmito stanovisky, ale chtěl bych se dotknout toho tématu z pohledu podobného jako pan Meyer, který právě odešel. Irán je země, která má za sebou tisíciletou kulturní civilizaci a e, dnes je na tom velice špatně, pokud je o demokracii, občanská práva a spravedlnost. Některé západní země e, ovšem na tom nesou svou vinu. Nezapomínejme, že vlády třeba USA a Británie celé roky podporovaly Eh, ozbrojené eh, diktátorství iránského šáha, udržovali ho u moci a když šáh byl konečně lidovým povstáním svržen, tak nevyhnutelně eh, tam plodnou půdu našel islámský extremismus, který šíří nenávist vůči západu. Eh, potom přišel agresivní přístup amerických vlád s drastickými sankcemi, což jenom způsobilo utrpení běžným Iráncům a ještě to prohloubilo jejich nepřátelské cítění vůči západu. Doufejme, že nový prezident USA, pan Obama, tak jak už ukázal, bude se snažit k tomu přistupovat spíše mozkem než pěstmi, jako jeho předchůdce pan Bush a ten v tom nebyl vůbec úspěšný a doufejme, že to je nová naděje pro iránský lid a pro zlepšení jejich vztahu k západu. Takový přístup by pomohl běžným iránským občanům pochopit, že západ chce být jejich přítelem, nikoli nepřítelem a možná Iránci sami svrhnou islámský fundamentalistický režim, který je tak nedemokratický a nedemokraticky kontroluje jejich život a působí mnohé utrpení, jako to je právě případ, o kterém tady dnes diskutujeme a je to neuvěřitelné, ale skončil jsem ještě 10, minut před, 10 eh, vteřin pardon, před vypršením svého času. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám mnohokrát, pane Macakisi. A také děkuji ostatním kolegům eh, za to, že dodržují časový limit. Paní Tomáševská, dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, Roxana Saberiová je 32-letá novinářka, která má dvojí občanství. Je absolventkou několika univerzit ve Spojených státech, Velké Británii i Iránu. A jako novinářka působící v Iránu byla odsouzena k osmiletému trestu odnětí svobody a sice eh, z falešných eh, a nepravdivých důvodů eh, špionáže. Ohradila se vůči rozsudku a drží hladovku nyní teda svou hladovku ukončila a očekává výsledky svého odvolání. Irán je znám veřejnými popravami eh, lidí, včetně mladistvých a proto vyzýváme k propuštění paní Saberiové a také vyzýváme úřady, aby eh, uspořádali eh, spravedlivý soudní proces a aby skoncovali s těmito praktikami. Děkuji vám a nyní eh, mají slovo zástupci frakcí. Paní Andrikiene je první, minuta a půl EPPED. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes kalbame apie Paní předsedkyně, dámy a pánové, hovoříme zde o Roxaně Saberiové, která je americká iránská novinářka, která pracuje pro ABC, BBC a také jihoafrickou rozhlasovou a televizní společnost. Byla odsouzena za špionáž k osmiletému vězení, zahájila hladovku 1. května, byla převezena do vězenské nemocnice. Její zdraví bylo ve velmi špatném stavu. Víme též, že již pět týdnů neměla přístup ke svému právníkovi. Její soud nebyl transparentní ani spravedlivý. Včera BBC oznámila, že 12. května příští týden tedy odvolací soud eh, znova eh, přeskoumá její případ, ale eh, soudní proces se opět odehraje neveřejně my eh, vyjadřujeme politování nad eh, rozsudkem eh, nad Saberiovou a je nutno vyzvat Irác iránské orgány, aby dodržovaly eh, všechny instituty eh, mezinárodního práva, zejména mezinárodní úmluvu o lidských právech a občanských svobodách, eh, které zajišťují férové soudní procesy. Děkuji. Paní Paleckis má nyní dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedající poslední den tohoto plenárního zasedání, v tento velice hezký jarní den, by bylo pěkné, kdyby tento tradiční poslední den nalhavých otázek neměl na programu vůbec nic, ale to je bohužel jenom iluze. A dnes je bohužel program plný a dokonce se nám ani nepodařilo zařadit do programu všechny komplikované případy, které existují. Není to poprvé, co se bavíme o Iránu. Tentokrát hovoříme o nezákonném uvěznění Roxany Saberiové. Nejprve byla zatčená za drobnější přestupek a sice, že si kupovala víno v Iránu, což je e, nezákonné potom pracovala údajně jako novinářka bez řádné akreditace a potom byla obviněna z toho, že je americkou špionkou. K tomu došlo v jednodenním soudním řízení, bez jakýchkoliv svědků, bez jakéhokoliv veřejně vzneseného obvinění. A není to poprvé, kdy iránské úřady pošlapávají lidská práva. Víme také o popravě Dalary Darabiové, o zatčení eh, Mariam Malekové, jiné novinářky. To je jenom několik příkladů. Takže bohužel musíme uznat, že fundamentalisté v Iránu i nadále eh, se uchylují k politicky ovlivněným soudním řízením tak, aby pošlapali svobodné myšlení v Iránu. Eh, v podstatě to vede k takové politice samoizolace. Iránci nechtějí využívat nových iniciativ, které jim nabízí mezinárodní společenství. Dialog je vždycky složitější než konfrontace, ale má větší cenu a já myslím, že v tomto případě musíme velice tvrdě reagovat na tento případ a požadovat od iránského režimu, aby se držel mezinárodních standardů. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι κυρία Κρούπα Nyní bude hovořit paní Krupa, ale paní Krupa zde není, takže pan Stevenson na minutu a půl, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Zatčena, zatčení a uvěznění eh, Roxany Saberiové na základě vymyšlených obvinění eh, je hanebné. Eh, je to vlastně další položka v dlouhém výčtu ehm, činu tohoto fašistického iránského režimu. Minulý týden, jak pan Kasaka uvedl, Ehm, vzali eh, Kati, 23-letou dívku z eh, vězení a popravili ji, oběsili ji, aniž ji zajistili, zajistili přístup eh, k rodičům. A to za přestupek, který spáchala ve věku 17 let. Toto je ehm, způsob středověkého soudnictví. Je to zcela běžné. Ehm, zneužívání, porušování lidských práv je na denním pořádku. A přesto tam eh, panuje parlament, který podporuje tento korupční eh, režim a mm, mám na mysli náš parlament. Stejně tak jako vlády a podniky, které obchodují s Iránem, eh, které, kteří přivírají oči před praktikami Iránu ehm, každý fašistický režim je odsouzen k selhání a svoboda a spravedlnost vždy zvítězí nad zlem. Děkuji a nyní k Děkuji a nyní eh, k procesu Catch the Eye. Pan Majer se již jednou ujal slova, ale eh, hlásí se ještě jednou. Prosím, máte mm, eh, méně než jednu minutu. Děkuji. Eh, vy jste mě ostřihl od slova a nebylo to spravedlivé, protože jsem měl dvě minuty a půl. Co se týče mezinárodních intervencí a dalších forem násilí, to v Iránu k ničemu nevede. To vlastně vedlo k stávajícímu režimu v Iránu. Máme celou řadu lidí, kteří nenávidějí současnou vládu, ale přesto se za ní staví, protože chtějí bránit svou vlast. Není tedy dobré s režimem spolupracovat, to jistě ne protože to by povedlo, k tomu, že režim tedy zůstane u moci a není dobré, abychom se zasazovali o takovýto režim pouze pro zajištění energetické bezpečnosti v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane Majere. Nyní pan Pislej, také prosím na jednu minutu. Děkuji. Já bych chtěl podpořit kolegu, i když to je Scott, Strujana Stevensna. Perzie, jak všichni víme, byla jednou z významných civilizací našeho světa. Mnoho Iránců byli důstojní a dobří lidé. Strujen hovořil opravdu ze srdce a řekl to správně. Nikdo nezabíjí ženy a děti. Žádný skutečný člověk nezabíjí ženy a děti. Co s tím můžeme dělat my jako poslanci Evropského parlamentu? My jenom můžeme rozhněvaně křičet, volat proti této formě brutality a nelidskosti. Moje, můj jediný závěr, paní předsedající, je takový, že musíme podpořit demokraticky smýšlející a civilizované Iránce a spolupracovat s nimi, abychom zajistili důstojnou humanitární a civilizovanou vládu ve prospěch iránského lidu. A musíme tedy odsuzovat eh, ta zvěrstva, kterých se dopouštějí. Ale Děkuji, hlásí se ještě někdo ke slovu? Ne, není tomu tak a proto bych udělala slovo panu komisaři. Prosím. Paní předsedkyně, Evropská komise pečlivě sleduje případ paní Roxany Saberiové, včetně příprav na odvolací eh, proces, který bude zahájen začátkem příštího týdne. Evropská komise samozřejmě si dělá starosti o zdraví paní Saberiové, které je oslabené hladovkou, eh, kterou podle jejího otce zahájila poté, co byla odsouzena k osmiletému trestu odnětí svobody eh, za špionáž eh, a sice iránským revolučním soudem v uplynulém měsíci. Evropská komise se domnívá, že soud paní Saberiové konaný neveřejně nesplňuje minimální standardy, které jsou požadované z hlediska férového a transparentního soudního procesu. Komise plně podporuje prohlášení českého předsednictví rady ve vztahu k případu paní Saberiové eh, z 22. dubna letošního roku. Domníváme, doufáme, že iránská justice zajistí spravedlivý a transparentní odvolací soudní proces, včetně všech procesních záruk, které jsou upraveny iránskou legislativou. Komise je znepokojena hluboce stálým zhoršováním stavu lidských práv a podkopáváním základních svobod v Iránu. Nedávné popravy paní Delary Darabiové z 1. května za trestný čin, který údajně spáchala jako nezletila, je eh, dalším potvrzením této um, strašlivé situace. I v tomto případě Evropská unie vydala prohlášení, v němž uh, důrazně odsuzuje popravu. Evropská komise opakovaně naléhala a bude v tom pokračovat na iránské úřady, aby dodržovali své mezinárodní závazky o lidských právech, včetně dodržování Mezinárodní úmluvy o občanských a lidských právech a univerzální všeobecnou deklaraci lidských práv. Zlepšování situace eh, lidských práv v Iránu je pro Evropskou komisi eh, klíčové, pokud eh, a klíčovou podmínkou pro prohloubení svého politického dialogu s Iránem v blízké budoucnosti. Děkuji vám, pane komisaři. A dámy a pánové, rozprava je tím tímto ukončena. Hlasování proběhne po celé rozpravě, jako po následujících rozpravách. Nyní teda k dalšímu bodu. Jedná se celkem o šest pozměňovacích, pardon, o šest návrhů usnesení k Madagaskaru. Slovo mají opět napřed autoři.